Eh, pane Hane, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážení členové výboru, dámy a pánové, zde v sále i mimo. Velice mě těší, že eh, vám dnes mohu představit své vize obou klíčových politik v mém portfoliu, což je evropská politika sousedství a jednání o rozšiřování Unie. Těším se, že spolu s vámi se budu eh, bavit o svých a vašich představách, o tom, jak by v budoucnu měla vypadat eh, role EU. Evropská unie eh, začala svůj proces rozšiřování, který byl velkým projektem a de facto mm, politika sousedství a politika dalšího rozšiřování pokračují tento ambiciozní projekt. Zhruba před dvěma lety eh, nám toto právě vyneslo mírovou novelou cenu. Já bych chtěl profil Unie dále eh, zesilovat. Unie musí být eh, přítomnější, viditelnější, aby mohla zastávat naše fundamentální zájem, zájmy a aby byla partnerem pro reformy v našem sousedství musíme mít jasné cíle, musíme být sebevědomí jako klíčový hráč v regionu a musíme ofenzivně komunikovat o naší práci, jak na, dovnitř směrem občanům, tak i na venek. To je moje mise a tak to, to chci naplňovat eh, s Evropským parlamentem a zároveň eh, s vysokou představitelkou pro zahraniční věci. Eh, začal bych rozšířením. Dezignovaný předseda Juncker řekl, že v příštích pěti letech nedojde k rozšíření Unie, poněvadž je čas na konsolidaci eh, dosávadních výsledků v rámci 28. Eh, reálně lze říci, že žádný z partnerů v této době nebude připraven na vstup do Unie, ale to neznamená, že by naše aktivity měly utihnout. Právě naopak mou roli bude připravovat ty země, které se chtějí připojit k Unii, aby plnila, plnili všechna kritéria. V regionální politice jsem eh, mohl vidět, jak důležité je řádně připravit budoucí členy na členství důkladně. Eh, vidím eh, tři hlavní pravidla, a to je právní stát, základní práva a fungující ekonomie a řádně uplatňované demokratické principy. K tomu je třeba mít také administrativní kapacitu. Toto je zásadní v našich eh, jednáních a já se budu řídit motem kvalita předchází rychlost, má přednost před rychlostí. Já každopádně budu podporovat tyto priority. V oblasti justice a právního státu eh, budu eh, spolupracovat s první místo eh, s první místo předsedou a dále s rezorty justici, spotřebitelé, genderová rovnost a migrace a vnitro je třeba se zabývat hlavně organizovaným zločinem a korupcí, reformou státní zprávy a nezávislosti justice. To je základ. též platí o základních právech. Diskriminace v Evropské unii ani ve státech, které se k ní chtějí připojit, nemá co dělat. E, druhé kritérium, které bude rozdělovat ty, kteří jsou e, hodní pro vstup a kteří nejsou, je ekonomika. My se chceme poučit ze zkušenosti našeho semestru a eh, je třeba, aby naše kritéria pro rozšiřování pomohly eh, budoucím členům jednoho dne eh, budovat prosperitu. Jejich strukturální reformy Eh, aby byly udržitelné a podporovány, musí přinášet eh, přínosy, které jsou lidem viditelné. Já eh, také se budu snažit povzbuzovat partnery k tomu, aby si uvědomili, v čem spočívají jejich konkurenční silné stránky a aby podle toho zaměřovali své reformy. Abychom měli podporu veřejnosti, je třeba eh, zajistit pomoc eh, v předstupní období eh, také s prací, se spolupráci s mezinárodními finančními institucemi. Třetí základní kritérium to je skutečná a hluboce zakořeněná demokracie. Tento parlament a také národní parlamenty přispívají eh, k reformním procesu, který se skládá ze spravedlivých voleb, nezávislých médií, eh, inkluzivní a transparentní vlády. Toto budeme nadále podporovat. Eh, já jsem řekl, že naše úsilí neutichne, naopak chci v určitých smyslech vystupňovat aktivitu s našimi přestupními partnery. Chceme každopádně podporovat regionální spolupráci a pomáhat řešit bilaterální otázky. Naši partneři musí především překonat dědictví minulosti. A já se budu snažit o stabilizaci regionu, zejména tím, že budeme podporovat hlubší dialog mezi Bělehradem a Prištinou. Země západního Balkánu musí být mnohem lépe propojeny navzájem a také s Unii. Tento region nesmí být slepým místem na mapě, pokud se týče eh, ne, absence silnic, železnic a energetických sítí je pro nás důležité také v oboustraném zájmu, aby eh, sítě na západním Balkánu byly slučitelné s našimi sítěmi TNT a TEN-I. Já také chci využít své zkušenosti z regionálního rezortu, abych zajistil eh, efektivní, dobře řízeně a zacílené investice. A také obnovím spolupráci na základě eh, zkušeností z rozvoje síti v makroregionech EU. Například eh, je třeba zabránit odlivu mozků a eh, to také lepším návrhem mobility. Také pokud se týče Turecka, i zde jde o reformy. Já chci modernizovat naši celní unii a měli bychom samozřejmě pokračovat ve sledování naša, našich mnohých společných zájmů, ale chci, aby se Turecko přihlásilo eh, k reformám a k univerzálním lidským právům. Dámy a pánové, když jsme před deseti lety zahajovali politiku sousedství, Eh, nikdo jsme si nedokázali představit eh, tu, eh, ten chaos a nestabilitu v mm, našem jihu a východě. To, že budeme aktivní ve svém sousedství, je o tom vybudovat v této oblasti demokracii a stabilitu a prosperitu v dlouhodobém horizontu. Jde o to abychom eh, se starali o své vlastní zájmy. Naše první priorita je udělat všechno pro vyřešení současné ukrajinské krize. Naším eh, vyšším cílem musí být řešení, které bude respektovat Eh, územní celistvost, suverenitu a nezávislost Ukrajiny, stejně jako dodržování mezinárodního práva. Musíme podporovat základní právo Ukrajiny a ukrajinského lidu na to, aby se mohli sami strategicky rozhodovat podpis asociační dohody mezi EU a Ukrajinou a ratifikace tímto parlamentem byly milníky, které přinesou silnější politické a ekonomické vazby mezi EU a Ukrajinou, ale také lepší stabilitu a prosperitu evropskému kontinentu. Tato dohoda je rámcem pro nezbytné angažma na východě a na jihu. Nicméně eh, musí eh, držet krok se změnou okolností. Pan předseda Juncker mě požádal, aby předložil doporučení eh, pro první rok svého úřadu. Já budu vést o tomto Eh, široké konsultace, včetně konzultací s vámi. Nicméně něco už je jasné teď. Za prvé musíme eh, mít diferenciovaný přístup k jednotlivým zemím. To se musí projevit v realitě. Za druhé, tato politika sousedství eh, musí být flexibilnější, abychom mohli rychleji reagovat, když je to potřeba. Za třetí, chci zajistit, abychom měli ty správné nástroje pro spolupráci ve všech klíčových otázkách, jako je energetika, obchod a migrace. A za čtvrté, musíme posílit eh, vztahy a to, jak nám na ní záleží s našimi sousedy. Potřebujeme eh, větší angažma občanské společnosti i biznesu. Řekl bych toto. Eh, jestliže všichni partneři budou plnit své úlohy, tak také Unie musí plnit své sliby. Pokud partneři neplní, co mají, musíme mít jasnou strategii, která bude chránit naše zájmy a naše vlivy a to na základě našich principů. Východní partnerství na východě je vhodným rámcem, který je také schopen přizpůsobovat aktuální situaci. Jsem rozhodnut, aby Ukrajina, Gruzie a Moldova eh, od nás dostali všechny, veškerou potvoru, aby se mohli svobodně a demokraticky rozhodnout. Podpora Ukrajině bude pro nás eh, klíčová, včetně rekonstrukce východní Ukrajiny. Chtěl bych zdůraznit a posílit spolupráci s Arménií a Azerbajdžánem a chci také eh, vystupňovat politické angažma v Bělorusku. Také budu podporovat Frederiku Mogherini eh, v tom, aby Evropská unie zde sehrávala větší roli. Spolu s ní chci eh, dále rozvíjet dialog s Ruskem. Eh, Rusko by nemělo eh, podceňovat naše rozhodnutí držet se svých vlastních principů a také respektovat naši politiku eh, sousedství, poněvadž to není na úkor Ruska co se týče na jihu, tak zde musíme eh, lépe rozlišovat podle principu a zejména eh, podporovat ty, kteří eh, provádějí trvalé reformy, to je Tunisko a Maroko, poněvadž tyto reformy jsou žádoucí. V Sýrii stojíme před obrovskou politickou a humanitární krizí. Nesmíme dovolit, aby tato byla zastíněna turbulencemi jinde v našem sousedství. Je třeba usilovat o politický proces a je třeba pomáhat těm, kteří trpí a také těm také sousedním státům, jako je Jordánsko a Libanon. V Egyptě zde máme složitou politickou situaci a obtížnou ekonomickou situaci a i zde se musíme konstruktivně angažovat a nesmíme připustit, aby Libie upadla do chaosu. Eh, já chci podporovat státní orgány a podporovat politický dialog a pomáhat eh, přechodu směrem ke stabilnímu a inkluzivnímu řádu. Eh, také budu přispívat k našemu pokračujícímu angažmá na středním východě, na zdejším mírovém procesu. Budeme využívat všechny instrumenty, které máme. Dámy a pánové, a ještě něco o evropském hospodářském eh, prostoru a evropské mm, oblasti svobodného obchodu. Eh, spolu s vysokou představitelkou eh, budu dále pracovat s partnery na tom, abychom zajistili respektování všech svobod, všech čtyř svobod na našem trhu. Dámy a pánové, Evropská unie a její sousedi stojí před obrovskými výzvami v okamžiku, kdy naše finanční prostředky jsou omezené. Unie se musí ujmout své zodpovědnosti a zaměřit se více eh, jak na politiku sousedství, tak na politiku rozšiřování. Já bych chtěl spolupracovat úzce s vámi a vašimi eh, výbory a takto zajistit, aby Evropská unie provozovala proaktivní a cílenou politiku se svými partnery ve prospěch svých občanů. Jsem nadšený, ale jsem zároveň pragmatik. Spolupracujeme rozhodně, buďme realisty a partnerství s našimi sousedy podporujeme, podporujeme a e, to v zájmu našich vlastních zájmů. Děkuji vám za pozornost.